Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat zasedáním našeho výboru. Máme před sebou body 9 až 13, 14 dokonce. Jedná se o udělení absolutoria komisi a to v jednotlivých eh, oblastech, eh, pro které jsme odpovědní. Máme před námi také kompetentní zpravodajku, která se na všechno podívala a všechno prověřila, a to celkově za celou oblast eh, Envy. Je to Jutta Haug, která také v rozpočtovém výboru hraje důležitou roli, takže Juto, máš prosím slovo. Ano, děkuji. Já nechci hovořit eh, dlouho kolem horké kaše. Všichni kolegové a kolegyně si mohli přečíst všechny podklady a vědí, eh, že eh, tedy vše je k dispozici v všech jazycích, alespoň tady ten základní text. Pokud um, chcete ještě změnit kterou část ohledně agentur nebo ohledně zprávy k životnímu prostředí a zdravotnictví, tak toto můžete učinit. Lhuta pro pozměňovací návrhy jde do prvního druhý ve 12 hodin, tedy do té doby je možné lecos změnit. Pokud však nyní jste toho názoru, že mi eh, musíte již nyní stělit eh, tyto změny, tak to učiňte. A pokud eh, to učiníte včas, tak je možné vše také dobře přeložit a je tady také možné leco se přeformulovat. To znamená, že i já Eh, eh, budu měnit tuto zprávu co do formulací. Celkově však eh, pro rozpočtový rok 2008 celkově můžeme říci, že jsme spokojeni, protože úroveň realizace je velmi dobrá, když se na to podíváme. Celkově, co se týče rozpočtových položek pro financování opatření v životním prostředí máme realizováno 95%, všechny prostředky byly Eh, uplatněny a mm, v případě zdravotnictví je to dokonce 99,7 uplatnění prostředků. Eh, někdy si člověk říká, no to je podivné, eh, je to vůbec možné, ale zdá se, že skutečně tady jsou jenom minimální zbytky. Co se týče bezpečnosti potravin a ochrany z zdraví zvířat jsme dosáhli eh, také 97%, takže je to skutečně vysoké číslo a znamená to, že provádění rozpočtu je skutečně dobré. Takže komisi eh, můžeme Eh, a máme tady alespoň jednu zástupkyni komise, takže komisi můžeme skutečně pochválit za to, že se poučili z minulosti. Zároveň však chci také uvést to, že co se týče implementace programu LIFE, tak komise také přišla k tomu, že poskytla mnohé pomůcky a pomohla velmi těm, kteří se chtějí zúčastnit tohoto programu. To znamená, že e, úroveň realizace je mnohem lepší než v předcházejících letech. Vidíme to také v krátkém odůvodnění. To nemusíme rozhodovat, e, protože e, to, co jsem zde tedy propojila do zprávy, má pomoci kolegům, aby se mohli orientovat. Co se týče programu LIFE, chtěla bych upozornit na jednu věc. Došlo tam k tiskové chybě. V druhém odstavci LIFE není možné říci, že v červnu 2009 byla výzva publikována. To bylo samozřejmě v roce 2008 protože jinak bychom to nemohli zahrnout do tohoto absolutoria za rok 2008. Ale všeobecně. Takže všeobecně, když se podíváme na jednotlivé agentury, tak eh, i zde, myslím, všechno, co je nezbytné, bylo řečeno ve zprávě. Máme Evropskou agenturu pro životní prostředí a ta, co do eh, realizace závazků a plateb eh, postupovala uspokojivě. Víme, že nám tato agentura pomáhá při realizaci opatření a při hodnocení opatření. Především tedy v boji proti klimatickým změnám v posledních letech ještě více převzala funkci observatoře, aby nás mohla eh, informovat eh, o klimatických změnách, eh, o suchu v jednotlivých regionech. Čili z hlediska rozpočtu bylo všechno uspokojivé v roce 2008. Co se týče EMEI, tam je to podobné k s výjimkou té malé části, eh, která se týká IT závazků. Zde vždycky eh, bylo řečeno, že to bude zaplaceno v následujícím roce a tro, trošku je v rozporu eh, se zásadou ročního vyrovnávání. Takže EMEA by měla eh, se zlepšit v této oblasti. Zdá se ale, že v roce 2009 eh, již pokročili v tomto smyslu, takže až budeme projednávat absolutorium za rok 2008, tak už eh, nebudeme moci nic kritizovat v tomto smyslu. Personál, který má být zaměstnán, byl zaměstnán, zde byly uzavřeny zaměstnanecké smlouvy a já se domnívám, že tato londýnská agentura může získat eh, absolutorium. Co se týče ECDC, eh, e já jsem byla velmi ráda, eh, že jsem dostala takové informace, které naznačily, že všechny nesrovnalosti se Švédy, tedy s tou hostitelskou zemí ECDC, byly vyřešeny. To mi bylo řečeno. Když jsem se ale ptala na bližší informace a ECDC samo řeklo, že ještě není vyřešeno všechno, nýbrž jenom určitá část, takže ten text ještě trošku změníme, abychom je nechválili příliš brzy a abychom Švédsku řekli, že se musí ještě trošku více snažit. Kromě toho, eh, ohledně tohoto střediska nemůžeme vlastně říkat nic. Co se týče ECHA, tady se jedná o první úspěšný rok agentury pro chemické látky a e, já bych chtěla říci, že všechno to, co by bylo nutné pro vybudování této agentury, bylo učiněno. Veškeré prostředky, které byly k dispozici, byly také vydány a e, můžeme tedy e, s zadosti učiněním konstatovat, e, že konferenční středisko bylo postaveno a to zcela z prostředků ECHA, Eh, evropský rozpočet k tomu nemusel nic eh, přidávat, takže to bylo pro nás uspokojivé. A co se týče také zaměst plánu personálu, na to se musíme podívat, ale v roce 2008 95% pracovních míst eh, obsadila. Víme, že Helsinki nejsou tedy tím nejlepším eh, místem pro zaměstnání odborníků eh, pro chemii, ale che- ECHA eh, tedy dokázala obsadit na 95 míst. EFSA, se kterou jsme v minulém roce měli trošku více intenzivní debatu loni EFSA pokračovala v dohledu nad otázkami personálními a musíme říci, že EFSA prostě musí pokračovat v této práci a zlepšit komunikaci se svými zaměstnanci, jinak eh, tam nemáme nic, co bychom mohli vytýkat. Vím, že kolegové v předminulém týdnu dostali také zaslán určitý článek, eh, ve kterém Eh, určitý zaměstnanec EFSI dříve přešel přímo do daného průmyslu a pracuje v té oblasti, kterou zpracovával také v EFSA. A to je poněkud eh, taková pochybná záležitost. Víme, že pro zaměstnance agentur eh, vlastně neplatí stejný code of conduct jako pro eh, komisaře komise samotné, že tedy eh, musí proběhnout určitá lhůta mezi ukončením mandátu komisaře a zahájením jiné činnosti Eh, komisaři na to musí skutečně dbát a také to tady není otázka, kterou bychom se měli zabývat v souvislosti s absolutoriem. E, to je také věc, která proběhla po roce 2008. Chtěla bych tím pouze říci, že e, ti, kteří se zabývají agenturami, to vědí, že tedy existuje e, pracovní skupina Komise Rady a Evropského parlamentu, která přemýšlí o tom, jak jaká pravidla by pro agentury měla platit celkově. Já to eh, tuto otázku tedy předložíme této pracovní skupině a e, zdůrazním, že i taková ta záležitost by tam měla být zahrnuta. Samozřejmě, že nejde o nějakého e, vrátného ECDC nebo v EFSA, ale o osoby, které mají určité kompetence a které připravují legislativní e, návrhy komise, kteří tedy také spolu eh, stanovovali eh, tedy zákonné eh, předpisy a ti by měli podléhat stejnému kodexu chování jako ostatní. Když někdo tedy dá výpověď v EFSA a přejde do farmakologického podniku, eh, kde se zpracovávají eh, třeba geneticky eh, modifikované organismy, tak by měl podléhat těmto pravidlům. Ale toto není předmětem absolutoria za rok 2008 a nyní se těším na vaše příspěvky. Děkuji. Ano, velice děkuji Jutě Hauk za tuto zprávu, za to, že se zabývala tolika institucemi. Je to opravdu hodně práce mít stále aktuální informace a sledovat jejich činnost. Je také zajímavé se dozvědět, že politička, která se zabývá rozpočtem, má radost z toho, že se vynakládají prostředky, ne že se spoří. Mohu k tomu něco říci? Já bych chtěla eh, jednou provždy říci, že to, co tady vynakládáme na řádnou politiku, Eh, je v pořádku. To, co nevynaložíme, neuspoříme, nemůžeme to použít v příštím roce, to dej zpátky eh, členským státům. Z toho mají radost naši ministři financí a já jsem proti tomu. To bylo tedy hezké zdůvodnění, proč můžeme být šťastní, když se vynakládají prostředky, zatímco doma jsou politici zodpovědní za rozpočet zase rádi, když peníze zbudou. To je ten rozdíl. Máme tady celou řadu diskuzních příspěvků Thomas Ulmer. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji a mám velký kompliment na adresu Juty Hank. Myslím, že eh, velice důkladně připravila stanovisko o národní rozpočtové politice. K tomu bych eh, chtěl říci, jistě chápu, že jsou lidé spokojení, když se prostředky vrací, ale já jsem tu postrádal jednu otázku. Ta stanoviska jsou v celku velice dobrá a vyvážená. Je také potěšující, že máme takovou očekávavou eh, vysokou míru realizace. Blíží se 100%. Na národní úrovni bychom byli rádi, kdyby míra realizace plánovaných opatření byla tak vysoká eh, někdy je třeba kriticky spochybňovat to, co je realizováno, ale kontrola rozpočtu není tou správnou cestou. EMEA měla v tomto roce značné nedostatky v oblasti IT ale u EFSA je pozoruhodné, že účast eh, pracovníků eh, na anketách stoupá, to je potěšující, asi to souvisí eh, s změnou sídla v, do Palmy, je to lepší kvalita života u CDC, e je to dáno tím, že byla práce pomalu zahájena bylo možné včas uzavřít dohody o těch prostorách. A naše stanovisko je velice pozitivní. E, snad ještě předložím několik podrobných pozměňovacích návrhů, ale jinak jsme s tím spokojeni. Děkuji. Já bych chtěla nyní dát slovo dál nebo nikdo se nehlásí? Pala? Bas? Paní Liotár? Možná mám více úspěchů se seznámem řečníku? Já jsem příjemně překvapená a čekám, že EPP v osobě pana Ulmera předloží několik pozměňovacích návrhů. Pokud již nikdo nic nenamítá, pak jsem jenom ráda, jak již bylo řečeno. Předložím také dva, tři pozměňovací návrhy, abychom alespoň podle mého názoru to měli ještě správnější, než tak, jak je to teď, paní Klas. <laughs> Entschuldigung. Omlouvám se, technika. Já si nechci stěžovat, Juto Hauk. Mám otázku když hovoříme o agentuře ECHA pro chemické látky, organizace pro chemické látky, teď je agentura a obsahově jsme si uvědomili, že tady je obrovská potřeba. Jsou tu velké pořadníky eh, při realizaci REACH, když říkám, že 95% pracovních míst je obsazeno. Je to ve smyslu dobrého pokračování, nebo jestli je to dobře vyjádřeno, neměl Měli bychom využít takovéto zprávy eh, proto, abychom vytvořili větší nátlak. Já se domnívám, že ECHA eh, v budoucnu má přebírat i více úkolů a na evropské úrovni tahat za ty nitky, eh, když mám pesticidy, biocidy, jistě nás napadne ještě celá řada dalších věcí, co bychom mohli chytře realizovat společně. Proto se ptám a sama se také pokusím eh, si se sednout spolu s, s Jutou Hauk a eh, pouvažujeme o tom, zda bychom těch 5% mohli eh, věnovat těm zvláštním oblastem a zda bychom to mohli použít jako tedy nátlakový nástroj. Mm, děkuji, dále se nikdo už nehlásí. Eh, dobře, eh, pak bych chtěla Kristě Klas eh, hned odpovědět. Já chápu, co má na mysli, ale musíme si představit, teď máme rok 2010 a o čem hovoříme, to je rozpočet roku 2008. Jistě, já tomu rozumím, je to problém, ale co můžeme udělat, je to, že budeme muset také hovořit o rozpočtu na rok 2011 a to je to správné místo, kde musíme udělat to, co požaduje Krista Klas když eh, budeme rozhodovat o rozpočtu pro agenturu ECA na rok 2011, tak bychom eh, eh, měli k tomu vyjádřit své názory, své připomínky. Já vím, že to je hloupé, ale je těžké eh, používat jako referenční rok, rok 2008, když eh, hovoříme o tom, co agentury teď nedělají dobře. Proto musíme rozpočtový postup v tomto roce použít k tomu, abychom, jak říká Krista, na tomto místě trochu zatlačili. Anna Hospa. já har heller ikke já také eh, nemám žádné námitky a chtěla bych se zeptat naši navrhovatelku, jak eh, to vypadá s agenturou pro veterinární přípravky. Eh, ta se týká působnosti našeho výboru také. Můžete, můžete nám k tomu tedy něco říci? Agentura pro veterinární přípravky. Ale Teď e, jsem poněkud zaskočená. zaskočena. Agentura pro veterinární přípravky je výkonná agentura, která je přímo napojena na komisi. To není takzvaná decentralizovaná agentura. E, e, těmto agenturám neudělujeme absolutorium. Výbor pro zemědělství jim uděluje absolutorium. Jak bych to měla říci společně těm výkonným agenturám. Co se týká nás, například eh, u agentur, které se zabývají eh, kulturou a eh, realizují ty naše programy, těm také neudělujeme absolut absolutorium. My udělujeme absolutorium pouze samostatným decentralizovaným agenturám, eh, které nejsou odkázány na pokyny komise. Proto, pokud máte dotazy, tak se musíte zeptat zemědělského výboru, jak to vypadá s tou agenturou. Děkuji vám a připomínám, že lhůta eh, končí 1. 2. ve 12 hodin a 23. února toto bude eh, dále odhlasováno. Nyní dávám slovo paní Rozbach bude se zabývat eh, ochranou pobřeží a nečištěním, Paní Rozbach, prosím. Ehm, děkuji, paní předsedkyně. Je to opravdu stručná záležitost. Všichni jsme se dozvěděli o plovoucích masech plastů eh, v Tichém oceánu. Je to areál přes milion kilometrů čtverečních a jistě jsme i také všichni slyšeli o odpadech odpadech a rybářských sítích, které plavou eh, v národních mořích. A eh, to eh, znamená značné znečištění moří. Tento problém se stále prohlubuje a proto by bylo dobré, kdybychom mohli schválit tento dodatečný protokol. V roce 1990 byla již podepsána Lisabonská e, dohoda, ale v roce 2002 e, e, byl teprve rozhod územní spor mezi Španělskem a Marokem. Proto teď může vstoupit v platnost Lisabonská úmluva číslo jedna a Eh, my usilujeme o spolupráci na základě této úmluvy a je opravdu nejvyšší čas, abychom k tomu přistoupili. Odpovídá to také zprávě, která byla dohodnuta ohledně zachycování CO2 ale tentokrát je to dodatečný protokol, který se týká ochrany severovýchodního Atlantiku. Všichni vědí, že to sahá od Beringova moře až po Saharu tato eh, úmluva je pouze součástí celkové sítě regionálních a národních úmluv, které se týkají jak eh, členských států EU, tak i třetích zemích, eh, ležících u severovýchodního Atlantiku. Měli bychom tedy společně e, zabránit e, velkým nehodám, které vedou ke znečištění. Máme e, Helsinskou úmluvu, Bonskou dohodu, Barcelonskou úmluvu a teď Lisabonskou dohodu a všechny mají za cíl apelovat eh, na eh, státy ležící kolem Atlantiku, aby společně se snažili zabránit vzniku větších havárií na moři, kdy dochází k úniku chemikálií, ropy, ropná znečištění. Týká se to všech možných emisí, které unikají do moře. Je nutné jim zabránit, protože si již nemůžeme eh, dovolit další snižování rybích populací a znečišťování moří. Eh, všichni by měli podepsat tento protokol, abychom společně mohli řešit eh, rostoucím problémům znečišťování moří. A vlastně koncovat s těmito problémy, pokud bych to takto mohla sformulovat. Chtěla bych říct, že problémy znečišťování moří nekončí na eh, hranicích, ale eh, plovou opravdu po celé země kouli. Děkuji. Mm, děkuji paní Rozbach za tuto zprávu. Je zde pan Arsenis, stínový zpravodaj, anebo paní Gerlind, kteří by se chtěli vyjádřit. Chris Davis. Uh, we, we support the... Děkuji, my podporujeme tuto zprávu je to iniciativa, která po několik let byla pozastavená, je potřeba ji dotáhnout do konce. Děkuji. Děkuji. Mě zajímá, co říkala zpravodajka ve své zprávě o plastových odpadcích, které ve velkém množství se nacházejí v mořích. Je zde někdo z komise, kdo by mohl na to zareagovat. Eh, eh, je toto na programu i rady a zda existují nějaké iniciativy ze strany komise, již cílem by bylo zabývat se eh, odhazováním nebo vypouštěním těchto odpadů plastových a gumových z lodí nebo z pevniny do moří. Já nevím, jestli na to někdo kdo je schopen zareagovat, ale existují takové iniciativy, můžete se možná podívat směrem ke komisi, zda tam je někdo, kdo by chtěl zareagovat. Ano, pane Dolanova, mohl byste prosím odpovědět eh, na tuto otázku, prosím? Ještě mikrofon, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Ano, komise je velmi ráda, že tato dohoda začne platit a to 20 let po podpisu. Co se týče této specifické otázky eh, o něch eh, plastů. Eh, tento problém začal v Pacifickém oceánu. Tam také byly zahájeny první aktivity. A co se týče Atlantu, Tického oceánu, tak ten problém eh, předložila nizozemská delegace při zasedání rady. Eh, komise se domnívá, že je nezbytné tento problém nejdříve prošetřit eh, a pokud tento problém v určitých zónách existuje, tak má také určité specifické vlastnosti. Potřebujeme tedy určité další informace a chceme celou otázku prošetřit. Specificky k příslušným umluvám eh, na řešení eh, těchto problémů. Eh, hovořilo se o tom v OSPAR Eh, jedná se eh, o eh, změť plastů a také existuje určité fórum, kde by toto mohlo být prostudováno a sice umluva z roku 72 o prevenci znečištění moří. My tedy sdílíme obavy z pravodajkyně a budeme se zabývat tím, jak jednotlivé orgány orgány eh, mohou eh, řešit eh, tento problém a zohledníme to. Hlásí se ještě někdo? Pokud ne, tak prosím, připravte si hlasovací lístky. Hlásí se pan Hostý. Děkuji. Já jsem přišel pozdě, ale chtěl bych vstoupit do debaty a podpořit to, co říkala paní zpravodajka, podpořit její obavy. My e, jí podporujeme tu zprávu a děkujeme za ní. Takže vraťme se k e, naší otázce hlasovacích lístků. E, budeme hlasovat o zprávě k rozhodnutí rady. Eh, budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali prosím všichni. Máme trošku více času na hlasování než na plenárce, takže nyní hlasovali všichni, prosím. Končím hlasování. 24 pro, nikdo proti, takže schváleno a to jednomyslně. Eh, druhé eh, hlasování se týká eh, rozhodnu, návrhu rozhodnutí parlamentu. Prosím, abyste hlasovali. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. E, také jednomyslně. Skvělé, děkuji vám. Paní zpravodajko, blahopřeji k tomu, že schválení proběhlo jednomyslně. Nyní přejdeme k následujícímu bodu na pořadu jednání a s potěšením si vyslechneme zpravodaje pana Prodyho o e, změně klimatu. Bude hovořit o Bílé knize přizpůsobení se změně klimatu a myslím si, že skutečně s velkou pozorností budeme sledovat vaše vysvětlení. Eh, <clears throat> e Děkuji, pane předsedo. My jsme již tuto věc projednávali a odkazuji na vysvětlující prohlášení, které bylo na minulé diskusi předloženi. Eh, eh, očekávání od této bílé knihy byla velká, souvisí to s plány Evropské komise řešit klimatické změny, čili ta očekávání byla skutečně veliká a um, narůstala, tak jak se objevily nové iniciativy a nové e, e, některé organizace však přišly s velmi problematickými výsledky a docházelo k některým selháním. Mezi posledními bylo selhání kodaňského klimato, klima, e, kodaňské konference ke klimaty. Komise skutečně s tou bílou knihou nedělá zatím žádné velké obří kroky, ale tak, jak píšu ve své zprávě, není to spíš je není to jenom jakási přípravná, příprava na ten globální rámec, eh, z, če, z kterého by měla teprve následně vyplynout strategie a konkrétní akční plán. Nicméně práce komise je dobře strukturovaná a dokumenta, dokument testovaná. Jsou tam některá bílá místa, například u, pozorňuje na to výbor pro dopravu, že jsou za, zanedbané e, horské oblasti v té zprávě, nebo že tam není dobře řešena otázka e, turis, e, turistiky nebo cestovního ruchu. E, e, vše veškerá veřejný i e, e, soukromý život je tím, jak si ovlivněna. Nemůžeme očekávat od komise, že vyřeší v té bílé knize naprosto všechno, ale můžeme zde navrhnout několik e, myšlenek, které by bylo možno přijmout a na místní úrovni na základě postupu ze spoda nahoru. Nemyslím si, že je dobré říci jenom, že klimatické změny působí na některé oblasti, na některé méně a na některé více. Nejde jenom o zmírňování těch dopadů, ale jde o to, jak se připravit na ty změny v, v teplotě. Ten dopad bude závažný pro všechny z nás. Bude to znamenat eh, změny v zemědělství, změny v tom, jak fungují řeky, jak fungují města, změny v turistice, změny ve všech aspektech. Je to celá řada prvků, které, kterých se to dotýká. Měli bychom se na tyto změny připravit v jejich možné nejhorší podobě. Máme jasnou představu, jaké jsou dopady klimatických změn a jaká jsou to adaptační opatření. Je potřeba mít jasné údaje, data a jasné, eh, jasnou komunikaci v této věci směrem k veřejnosti obecně a zejména směrem k místním a regionálním orgánům. Je třeba otázku adaptace začlenit do všech vládních politik, tak aby veškerá zpráva věcí veřejných odrážela tuto adaptaci. adaptaci, protože je zde velmi jasný teritoriální rozměr. Musí to tedy být řešeno prakticky, nesmí to být žádný jenom vágní seznam eh, různých návrhů. Otázka harmonogramu zatím ještě není příliš dobře vyřešena v této bílé knize. Akční plán eh, nebude připravován před rokem 2000 2013. Zase to na, na první pohled vzdálené datum a je to, znamená to, že tedy nebudeme řešit ty urgentní otázky hned, ale abychom skutečně mohli seriózně plánovat na všech úrovních zprávy věcí veřejných, abychom měli veškeré podklady, veškeré informace, abychom mohli eh, budoucnost plánovat, tak toto vzdálené datum je z tohoto pohledu třeba i nedostačující, protože eh, je třeba ty informace mít k dispozici a musíme zůstat velmi připraveni na to, abychom všechno dotáhli včas. Otázka financování je také nevyjasněná. Je třeba mít jasnější představu o finančních prostředcích, jejich rozdělení a příslušných kompetencích. A zde bychom zase doporučili maximální zapojení těch eh, správních složek na místní úrovni. Já budu navrhovat, aby se použili zdroje které jsou ehm, výnosy z obchodování s emisními eh, povolenkami a tyto zdroje by byly určeny na ta takzvaná adaptační opatření. Takové první úsilí již eh, eh, ze strany Evropské unie vzešlo. Ve své zprávě také odkazuji na důležitost vod, včetně podzemních vod, Eh, všechny ty systémy však musí být nahlíženy souborně a jako jeden, nazírán jako jeden celek. Otázka obnovitelných eh, energií eh, je navázána potom na způsob péči o tvářnost krajiny. Neměli bychom zapomínat také na odkazy těchto adaptačních politik na, eh, při ochraně veřejného zdraví a eh, také ochraně kulturního a přírodního dědictví. A na závěr, Evropská agentura pro životní prostředí v Kodani by měla být koordinátorem, eh, jakýmsi střediskem, eh, zúčtovacím střediskem pro toto opatření a měli bychom koordinační úsilí ještě posílit při, těch, při přijímání těch adaptačních opatření. Možná by to měl být konkrétní orgán v rámci samotné agentury pro životní prostředí a nebo vytvoření nějaké nové ad hoc hoc agentury či ad hoc úřadu, který by koordinaci prováděl. Tato koordinační úloha či řídící skupina, kterou navrhuje komise, to je v pořádku, eh, pokud by tam byli člen, eh, poslanci parlamentu jako pozorovatelé. Eh, harmonogram pro tuto zprávu 12. února pozměňovací za návrhy 16. března hlasování zde a v dubnu v na plenárce. Eh, jsou tady další výbory, které se k tomu vyjadřují. AFET, DV, zaměstnanost, ITRE, doprava, regionální rozvoj a také E, výbor pro zemědělství, rybolov a pro právní záležitosti, ty se již vyjádřili. Pokud budete předkládat pozměňovací návrhy, nezapomeňte, co bylo řečeno na začátku, že se jedná o předběžný strategický dokument. Není to žádný e, závazný návrh právního předpisu. Děkuji, pane Prody, za tuto vynikající zprávu a nyní dávám slovo panu Stratakikesovi. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych učinil nejprve několik připomínek zásadního významu. Myslím, že musíme eh, uvažovat o změnách klimatu, kterým došlo v uplynulých 30 letech a které jsou nezvratné. A Nyní se musíme snažit minimalizovat jejich dopady těch nejrůznějších důvodů, které všichni známe, které přispívají ke změně klimatu. A v posledním desetiletí jsme pracovali na strategii a politice, abychom se přizpůsobovali změnám klimatu. A nechtěli jsme nikterak spochybňovat ten celkový cíl. Chceme zachovat stav z roku 1990, ale nyní musíme skonstatovat, že ty dopady jsou výraznější, a to nejenom na našem kontinentu, ale na celém světě. přizpůsobení se změnám klimatu je velice důležité, a to zejména na základě zásady znečišťovatel platí. Smyslem přizpůsobování se změnám klimatu je přesvědčování o tomto jevu. Musíme působit společně na mezinárodní, národní i teritoriální úrovni. V souvislosti se změnami klimatu musíme usilovat o lepší pochopení, musíme podporovat zásadu prevence. Co se týče tohoto textu, textu komise a návrhu pana Prody, souhlasím s jejich obsahem. Ta důležitá předsevzetí jsou dobrá a je dobré, že kom, aby komise ukázala, jak má přesně vypadat to přizpůsobení se klimatickým změnám. Víme, že ty klimatické změny jsou nezvratné a že budou pokračovat. A nejde o to, abychom postupovali rovnoměrně. Musíme se přizpůsobovat nejrůznějším dopadům klimatických změn. Například v oblasti Středomoří eh, máme konkrétní problémy, které se týkají znečištění mořské vody. Proto tam musíme reagovat jinak. Musíme počítat s tím, že za 50, 60, 70, 80 let můžeme očekávat jiné dopady na životní prostředí. A e, také víme, že náš společný rozpočet je omezený, ale máme e, solidární příspěvky pro členské státy. A máme e, systém obchodování s emisními povolenkami, abychom snížili uvolňování emisí a 10 evropského obchodu s emisními povolenkami se má rovnoměrně rozdělit mezi tu část zmírňování důsledků a přizpůsobování se změnám. U přizpůsobování se změnám bychom měli mít ale na paměti, které regiony zvláště trpěly změnami klimatu v uplynulých 30 letech. Rovnoměrné rozdělování není možné. Víme, že evropské regiony eh, byly eh, postiženy eh, velice závažně nebo méně mírně. A v oblasti legislativy pro životní prostředí má stále platit ta zásada znečišťovatel platí. 5 eh, je ale ten přínos těch znečišťovatelů na řešení tohoto problému. Závěrem bych chtěl říci, nač bychom se měli zaměřit. E, měli bychom se e, zaměřit e, na biodiverzitu, na to, že ubývá různých druhů. Musí také se musíme podívat na městské aglomerace, na městské oblasti, protože tam eh, dochází násobování problémů. A dále se musíme zaměřit eh, na eh, důsledky, které to má na nové migrační proudy. Nesmíme zapomínat na to, že je to mimo jiné i důvodem proč lidé z Asie budou přicházet do Evropy. Děkuji vám a nyní eh, eh, na okamžik eh, budu hovořit jako stínový zpravodaj za ALDE. Chtěla bych poděkovat vám, pane Prody, stílím s vámi zcela Eh, ono znepokojení eh, ohledně toho, že Bílá kniha eh, nereaguje dostatečně na naléhavost. My jsme bojovali proti změnám klimatu, ale na to přizpůsobení se změnám klimatu jsme méně připraveni. Možná, že se nás to týká přímo, co se týče každodenního života co se týče také naší práce. Ale přizpůsobení se evropským politikám eh, nebo evropských politik je obtížnější. Eh, co se týče eh, jednotlivých programů. Zde můžeme dosahovat určitých synergií, ale změny klimatu států eh, vyžadují, abychom naši politiku eh, více koordinovali. Děkuji vám za to, eh, že jste také zmínil o ochraně půd a také zachycování CO2, jakož o zemědělské produktivitě. To všechno závisí na naší schopnosti chránit Eh, evropské půdy. Eh, stav půdy závisí na naší schopnosti změnit Eh, zemědělský eh, eh, sektor, tak aby byl udržitelný. Chtěla bych zdůraznit také význam biodiverzity v zemědělství. Toto je podmínka pro naši adaptici. Moře a oceány hrají důležitou roli v regulaci klimatu. Je to oblast velmi důležitá, přičemž mořská oblast je velmi ovlivněna eh, lidskou eh, činností. Je nutné rychle eh, realizovat mořskou politiku. Toto je klíč pro to, aby ekosystémy byly lépe koordinovány. Musíme však také prohloubit naše znalosti o eh, dopadech změně klimatu. Zde je nezbytné prosadit eh, participativní eh, výzkumné mm, projekty a postupy. Toto je naléhavé tak, abychom mohli vypracovat strategii, která by odpovídala také lokálním potřebám. A je-li nezbytné, nutné eh, prohloubit eh, naše znalosti, tak musím říci, že máme dost informací eh, pro to, abychom změnili náš postoj a přizpůsobili se potřebnosti naléhavých reakcí. Děkuji, to je můj příspěvek k této zprávě a nyní předávám slovo. Děkuji. Já bych chtěl panu Prodimu pogratulovat k tomuto eh, návrhu. Eh, myslím si, že ten návrh je velmi dobrý a myslím si, že je dobré eh, zmínit, že komise je poněkud vágní, co se týče té adaptace na klimatickou změnu. Já si myslím, že ty věci jsou celkem jasné, že výbor je jaksi řeší, ale není z toho jasné, co to bude znamenat pro evropskou politiku a myslím si, že pan Prody to dobře vypíchl a já bych chtěl přidat několik z těchto věcí. Eh, co se týče hodnocení dopadu, dopadů na životní prostředí, což je jeden z nástrojů, který komise může použít. Jestli skutečně toto také řeší adaptaci v této fázi a jestli komise to k tomu takto um, eh, přistupuje, zda teda tato hodnocení na dopadu na životní prostředí také zohledňují adaptaci a eh, to eh, myslím, že by také mělo být zmíněno v, obě, v odpovědi parlamentu. Integrace adaptačních opatření do země zemědělské politiky. To je klíčové a tady by si myslím, že bychom měli být konkrétnější, protože když hovoříme o e, změně společné e, zemědělské politiky, tak by ta adaptace na klimatické změny měla být jádrem této změny. A zase komise o tom hovoří, ale není příliš konkrétní v tom, co to znamená. A my bychom jako parlament měli říci jasně, že pokud hovoříme o změně společné e, politiky, tak je třeba to toto zapracovat, e, tedy adaptační opatření a e, ochrana e, půdy, biodiverzity, tvářnost krajiny v souvislosti s tou reformou společné SZP navázání na sociální politiky a zdravotní politiky téhož, tedy adaptací. Eh, eh, myslím si, že otázka nemocí zvířat není řešena eh, velmi jasně, tu bychom měli, ty bychom měli zmínit. Jedna konkrétní otázka na pana Prodyho z naší straně, je to odrážka 17, kde hovoří o Eh, pojišťovnickém průmyslu a jeho zapojení, to mě není úplně jasné. Zajímalo by mě, jak je to konkrétně myšleno. Biodiverzita, stejně eh, již to zmiňovala paní předsedkyně, to je klíčová věc a chtěl bych eh, zde zmínit, že pokud hovoříme o financování, není, nejsou to jenom členské státy, které financují, ale i, i financování ze strany EU. A klíčová otázka nakonec je, do jaké míry potřebujeme koordinovaný přístup k té, k té adaptaci. Já si myslím, že je třeba říci, že je potřebný ten koordinovaný přístup, protože tady směřujeme k rámcové směrnice, podle, podle které členské státy budou odvádět tu práci, ale zároveň ta směrnice k té adaptaci by měla na úrovni EU existovat. A konečně eh, hovoříme-li o těch plánech na adaptaci, hovoří se o následujících tří letech, je to dlouholetý eh, projekt navázaný také na rozpočtovou diskusi, která proběhne i zde v Evropském parlamentu, ale jsou tady věci, které je třeba řešit nezbytně a bezodkladně hned a ta adaptace je, patří mezi ně. Tady bychom měli říci, že v rámci eh, programu obnovy, ekonomické obnovy a oživení je potřeba eh, dát částky, finanční částky i na klimatickou adaptaci a neodkládat vše z toho eh, o ty tři roky. To bychom tam měli též zapracovat. Ale ještě jednou říkám, že ta zpráva pana Prodyho je velmi kvalitní, velmi dobrá a měli bychom být, být i konkrétnější, než byla komise v Bílé knize. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Klán. Není přítomen. Takže prosím. Já eh, na místo pana Kalanena, který tu není, jenom za ECR eh, pohovořím. Chci panu Prodymu pogratulovat k této zprávě sdílíme stanovisko, které již vyslovili předřečníci. Hovoříme zde o zmírňování, už dlouho o zmírňování klimatických změn, ale že bylo zapomenuto, že byla ta adaptace opomenuta ze strany komise e, souhlasím s tím, že Bílá kniha k té adaptaci není dostatečná, není konkrétní a mám téměř mm, pod stejný pocit jako pocit z kodaňského samitu, o kterém budeme hovořit eh, následně, že se jedná pouze o deklaratorní přístup bez konkrétních řešení a výstupů. A to bude úkol pro následující týdny a měsíce Ehm, že je třeba o té adaptaci eh, hovořit ve velmi konkrétních rozměrech na úrovni jednotlivých členských států i EU. Děkuji. Euh, Děkuji a ještě než předám eh, slovo dál, bych chtěla říci, že je zde delegace ELS v sále. Myslím, že nikdo nebude mít eh, nikdo eh, nějakou námitku proti této přítomnosti, ale chtěla jsem vám to ještě oznámit. Paní Prerenen. Děkuji. Já Podporuji to, co řekli kolegové dosud. Děkuji panu Prodymu za návrh, který předkládá. Myslím si, že tam již začínají být ty konkrétní aspekty, konkrétní věci, které je potřeba v té bílé knize eh, též mít. Eh, já bych eh, vyšla z toho, co tady již zaznělo, že nejenom ekonomické oživení a plán dva, na, od roku 2020, všechny tyto věci by měly být eh, řešeny i s ohledem na následné kroky evropské politiky v souvislosti s adaptací. Myslím si, že toto uh, není z té bílé knihy eh, zcela jasné, kde, kam to, toto bude zapadat do celého procesu, tedy do procesu, eh, kterým zajistíme, že adaptace na klimatické změny i zmírnění dopadů je otázka klíčová pro všechny tyto politiky a pro následný proces přípravy těchto budoucích eh, politik. Takže takto bychom se na to měli dívat. Eh, co se týče financování odstavci 26-27, ale není to jenom o financování. Tady je potřeba jasně říci, jaký by měl být ten postup, kterým bude klimatická změna a adaptace na ní zapracována do eh, vytváření rozpočtu v dalším kole podle seznamu všech těch výborů, které tuto zprávu oponují nebo k ní vytvářejí stanovisko, vidíme, že vlastně je to celá ta škála evropských politik, které se to dotýká, které se adaptace dotýká. Jednak z hlediska financování, eh, eh, a z hlediska regionálního rozvoje, zemědělství. Tyto, tyto tři aspekty jsou klíčové. Eh, bylo zde řečeno něco k biodiverzitě. Pak jsou tady další oblasti, kdy je třeba vyhodnotit, jakým způsobem to bude dopadat dopadat i na práva přístupu, to znamená nejenom, tady hovořím o vodě, nejenom zdroje vody, ale práva přístupu k vodě, zajištění práva na vodu a jaký to bude dopad také mít na eh, migraci či na uprchlíky, které jejíž uprchlictví je motivováno těmito změnami. Zprávy, které jsme měli v minulosti v tomto, eh, v tomto výboru a tam, tam se to bude vracet, bude se to vracet také v, souvislosti s kodeňským summitem, summitem, eh, tedy zprávy, které eh, řeší pomoc těm nejzranitelnějším a nejchudším zemím. To bychom eh, měli zde tež zmínit. Jakým způsobem ta bílá kniha a adaptace bude zohledňovat i tuto pomoc. Pan Prody jasně říká, že bychom měli řešit finanční prostředky, na pomoc členským zemím a rozvojovým zemím, ale i je potřeba se zaměřit na ty mezi těmi rozvojovými, na ty nejchudší a nejzranitelnější. Děkuji za tu zprávu a v těch dalších diskusích se ještě pustím do některých detailnějších bodů. Toto jsou ty klíčové, co jsem chtěla, které jsem chtěla říci a nechci opakovat to, co zde již zaznělo. Děkuji. Mm, děkuji, paní Debren. Nyní je Anna Hospa. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem na tom obdobně jako ostatní kolegyně a kolegové. I já bych si přála konkrétní návrhy. Jak Bílá kniha, tak i tento dokument hovoří o analýzách a podobně, ale nevidíme tu tolik praktické přístupy a já bych se ráda zaměřila na vodu, protože bez vody nemůže existovat život. Pane Prody, píšete, že máme menší srážky, ale to platí pro určité části EU. V EU jsou jiné oblasti, kde naopak musíme očekávat mnohem větší jak dešťové, tak i sněhové srážky. Pokládám za opravdu důležité, abychom nalezli konkrétní přístupy, abychom chránili Jižní Evropu, eh, by tam byly větší srážky, možná zalesňování určitých částí a zase na severu Evropy musíme postavit vyšší hráze. A to se týká Eh, také vnitřních vodních cest v EU, protože v případě přívalových dešťů, vzpomeňme si třeba na Odru, se stává, že voda vystoupí z břehů a že země na to nejsou připraveny. Je třeba, aby národní státy i EU připravovaly programy, na nichž budeme společně pracovat, abychom připravili realistická opatření a zmírnili tyto dopady. Děkuji, Aně Rozbach. Pan Arsenik, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Směny klimatu a jejich adaptace na ně je jistě důležitým úkolem pro Evropskou unii a naši společnost. Chtěl bych panu Prody poblahopřát k jeho skvělé eh, práci eh, je jeden z mála lidí, kteří eh, tady mají ucelený pohled na zmírnění klimatických změn a adaptaci. Je to opravdu integrovaný pohled a také eh, mám několik připomínek, které se týkají zejména biodiverzity. Eh, vítám tedy všechny ty zmínky o adaptaci ve zprávě a domnívám se, že je zapotřebí aktualizovat eh, strategii pro lesnictví Evropské unie. Komise zdůrazňuje eh, implementaci směrnice, rámcové směrnice o vodě, eh, rámcovou strategii pro mořskou politiku, eh, tedy chráněné oblasti, a je také důležitá větší mobilita. Také velice podporují návrh komise eh, vytvořit eh, pokyny pro eh, změny klimatu a jejich dopady. Dále bych se chtěl zeptat na aktualizaci, modernizaci, adaptace Eh, externích politik EU eh, e vzhledem k migraci a eh, zabezpečení. Tento systém je stejně důležitý pro EU, tak i pro jiná místa na světě. Byl to také zohledněno v mezinárodních smlouvách i obchodních smlouvách uvažujeme o e, národních a regionálních strategiích a souhlasím se svou předřečnicí, že je třeba, aby to vedlo k různé úrovni financování jednotlivých regionů. A další otázka, která je podle mého také důležitá, že ta, že všichni Eh, jednají, jako kdyby nedocházelo ke klimatickým změnám. Průmysl, zemědělství, rybolov a podobně. Musíme zhodnotit náklady, když eh, zůstaneme nečinní z hlediska nedostatku dostatku zdrojů a to by měl být základ pro vyhodnocení těch scénářů a stát se základem pro sociální dialog. Dále by komise měla přeskoumat stávající legislativu, eh, zejména vzhledem ke konkurenci eh, a klimatickým změnám eh, zabránit skrytým subvencím pro sektory, které se nedovedou přizpůsobit klimatu. Děkuji, budu stručná, protože souhlasím s tím, co již bylo řečeno. Děkuji panu Prodymu za kvalitní zprávu, která řeší celou škálu věcí. A já vím, že jsou tady poč- limity na počet slov, takže se tam podařilo toho dostat velmi mnoho. Souhlasím s tím, že komise musí být uh, Eh, musí být konkrétnější, detailnější, ale jak říkal pan Prody, je to zatím první eh, nástin a bude to detailnější. Myslím si, že finanční výhled je velmi důležitý a mám tady k tomu otázku na pana Prodyho na komisi. Když eh, máme návrhy na rybářskou politiku, na zemědělskou politiku, dělá se tam automaticky studie dopadu na klimat, studie dopadů klimatických změn a pokud Eh, ne, a kolega to tady zmiňoval. Eh, zmiňoval obchodní politiku, eh, je tady vždycky automaticky eh, při těch obchodních věcech třeba řešen dopad na ty mm, klimatické aspekty. Možná je to příliš byrokratické, ale je to něco, co by nám umožnilo pokaždé o tom pře, přemýšlet, pokaždé o, přemýšlet o tom, zda tady je dopad na, dopad na klimatické, na životní prostředí, na klimatickou změnu. Někde bychom také měli zmínit přínosy eh, řešení, eh, přínosy řešení těch klimatických změn, nejenom hovoří o těch negativních věcech, nákladech, ale že to přizpůsobení může svým způsobem být určitým přínosem, přínosem pro infrastrukturu, zaměstnanost a způsob života. Děkuji. Oreste Rossi. Děkuji, Oreste Rossi. Grazie. Eh, allora, innanzitutto... Děkuji. Proto hodně. Děkuji. Ve zprávě pana Brodyho jsem si především uvědomil, že si váží bílé knihy a to je v podstatě proti tomu, co výbor přijal ve svém usnesení a je to také proti výsledku COP15, kde bylo řečeno, že Evropa musí na svůj vlastní úkor podpořit rozvojové země a provádět přesto přeze všechno eh, snižování emisí nezávisle na různých dohodách. A teď eh, se zase pohybujeme na té reálné úrovni. Eh, COP15 jsme označili za nezdar a nyní se snažíme, a to mě těší, eh, usilovat o to, co je v té bílé knize. A tady eh, hovoříme o emisích CO2, o příslibu snížit tyto emise o 20 na základ roku 1990 a o 30 snížení eh, v rámci mezinárodní dohody, pokud se ostatní průmyslové národy k tomu zaváží. A e, méně rozvinut té země eh, dodrží svůj příslip proporcionálně dosáhnout snížení. To je něco jiného, než je obsaženo eh, v předchozí zprávě. Jsem tedy rád, že si pan eh, Prody váží té bílé knihy. Dvě věci. Týká se to i bílé knihy, i zprávy kolegy Prodyho. Týká se to kvót při obchodování s emisními povolenkami. My nejsme proti takovéto iniciativě, proti takovému to opatření. Část příjmů eh, získaných z tohoto obchodu lze použít k snížení emisí. Neklidňující je ale to, že takovýto nástroj eh, se může stát eh, Eh, spekulativní eh, bublinou. Domnívat se, že je možné používat finanční nástroje jako obligace a investiční fondy a podobné nástroje a propojovat je s různými balíčky, eh, jako jsou ty emisní balíčky, je prostě absurdní. Chtěli bychom, aby komise nalezla cestu k přísné eh, kontrole a právě kvot těch emisních povolenek, aby eh, v jednotlivých státech byly také určité záruky, že se bude náležitě eh, pracovat s těmito nástroji. A potom ještě Jedna věc v Bílé knize, jak řekla kolegyně Rozbach, to neznamená, že zaznamenáváme celkový úbytek eh, dešťových eh, srážek. E, ty srážky jsou více nepravidelné. E, některé oblasti jsou e, postiženy silnými srážkami, jiné zase méně, ale celkový spad dešťových srážek v Evropě byl dokonce větší než v minulých letech. Mělo to samozřejmě ničivé dopady, protože se ta srážková činnost odehrává jinak než v minulosti. Přesto je to, co je obsaženo v Prodyho zprávě, lepší než to, co uvádí Bílá kniha. A poslední připomínka, nač musíme dát pozor, je toto. Eh, stále hovořím o eh, zprávě kolegy Prodyho. V tom zdůvodnění musíme dbát na to, že když něco eh, napíšeme, aby to nebylo nesprávně interpretováno. On i já jsme zažili záplavy v Itálii, došlo k ním i jiných zemích Evropy a bohužel e, v případě záplav e, se stává, že nadměrné strážky prostě spadnou za velice krátké období řeky nejsou schopny rychle odvést takovéto velké množství vody a stává se, že se e, zničí velmi mnoho mostů, jako jsme to zažili v Itálii. A potom jsou tedy zase znovu e, vybudovány, ale tady e, hovoříme o vytváření e, vodních toků, které zajišťují nižší retenci. To je dobré, když máme menší srážky, ale při přívalových dešťů to vede k záplavám. A v tomto bodu musím říct si dobře, souhlasím s tím, že když máme e, e, menší srážky, potřebujeme e, větší retenční schopnost toků, ale v případě silných srážek je tu nebezpečí záplav, když vodní toky nemohou toto množství odvádět. Děkuji vám. Ale zařízení pro zadržování vody, to se na té není eh, řešení, když eh, vždycky, ale retenční nádrže jsou dobré, aby ta voda neodtékala okamžitě. Paní Klás, ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat kolegu Prodymu za jeho zprávu. Já se domnívám, že dobře strukturoval tuto zprávu a má dobrá východiska. Hovoří nejdříve o vytvoření dostatečných informací, čili to je záležitost, která musí být být dlouhodobě sledována a je zde také celá řada otázek, které je nutné eh, doplnit, jak je možné podpořit inovaci, využít eh, inovací tak, eh, abychom na základě prací mohli stabilizovat diskuzi o změně klimatu a zahájit pozitivní směr na základě vědeckých poznatků. Eh, když budeme inovativní, eh, tak eh, také můžeme lépe chránit naše zdroje a tedy všeobecně to, co třeba spalujeme. Dále otázka zemědělství, která je uváděna ve dvou bodech. Já bych chtěla podpořit to, co říká Linda McEwen. Je velmi důležité to, abychom pokračovali v tom smyslu, že potřebujeme objektivní modely propočtu. Věda, a to také patří dalším eh, bodům eh, té vědecké základny. Vždyť musíme nejdříve vypracovat vědecké eh, modely. Třeba pro zemědělství je nutné propočítat input a také output. To je věc, která ještě není známa na vědecké úrovni a neměli bychom vylévat eh, s vaničkou eh, dítě. K ochraně půd eh, kolega Prody začlenil jeden bod, který se mi zdá být příliš stručný. Není dostačující říci, že potřebujeme směrnici o ochraně půdy a v této záležitosti si nejsme za jedno, co by tam mělo být všechno uvedeno, nebo to, zda je to otázka evropské kompetence, zde jistě se budeme eh, ještě muset eh, také hádat eh, o těchto kompetencích. Tento bod bychom však měli využít k tomu, abychom v oblasti infrastruktury upozornili na význam půdy a na odpovědnost členských států v údržbě půdy eh, pro životní prostředí. Takže v tomto smyslu prosím, aby tento bod eh, vycházel z jiných eh, východisek. Jde také o nebezpečí určitého zabetonování půdních ploch a to musíme eh, zohlednit eh, významně. V celku však se domnívám, že zpráva bude dobrá a bude pokračovat eh, v zdůrazňování těch nejdůležitějších bodů. Děkuji. Děkuji, Richard Zebra. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, Vittorio Prodi je vědec a předložil dobrou zprávu. Bílá kniha je skutečně bílou knihou, čili určitý základ pro diskuzi. A neměli bychom požadovat příliš mnoho konkrétních zážitostí, eh, Je to jenom základ pro další diskuzi. Důležité je upozornění na nezbytnost získávání dalších vědeckých poznatků a měli bychom se snažit vždy získávat nejnovější poznatky, zpracovávat i satelitní pozorování a podobně. Čili zdůraznuji to, co probíhá na vědecké úrovni, tak jak o tom hovořil pan Rossi. Voda. Zde jsou skutečně veliké rozdíly a to je skutečně ta obtížná část diskuze o klimatu, tedy dopad na eh, vodní hospodářství. To má na lidi skutečně obrovský vliv. A tyto údaje musí být ještě vylepšeny, musí eh, být také doplněny konkrétní nejnovější údaje. Chtěl bych také upozornit na to, že největší emitent CO2 Čína eh, pravděpodobně změnil poněkud pos postoj, eh, co se týče uznávání výsledků IPPC. Eh, je eh, vyjádřeno také na ústřední úrovni to, že ty údaje IPPC nejsou tolik vědecky sporné, čili Čína sice mnohé velmi brzdí, neměli bychom však toto příliš zdůrazňovat, když ho hovoříme o konkrétních eh, opatřeních eh, v Evropě. Eh, chtěl bych také požádat o další o další změny. Přizpůsobení se změně klimatu je průřezová záležitost. Má to vliv na sektorovou politiku na jedné straně, ale také tyto politiky mají vliv zase na změny klimatu, čili eh, je to dvoustraná záležitost. Měli bychom eh, však eh, dbát toho, aby ta konkrétní opatření odpovídala také přesným závěrům. Za třetí chci říci také těm, kteří jsou proti tomu pojetí, že tyto změny klimatu jsou dány lidskou činností, činnosti. Eh, Když eh, v roce 2050 eh, budeme muset počítat s 9 miliardami lidí, tak to také znamená, že musíme eh, zdroje lépe využívat. I když tedy spochybnujeme určité eh, teoretické eh, body, tak si musíme uvědomit, že je naléhavé něco učinit. Čím rychleji něco uděláme, tím je to důležitější a Evropa by měla být eh, určitým eh, průkopníkem. Musíme se snažit, eh, aby byla zlepšena efektivita, ale dlouhodobost je rovněž určitým problémem. Scott Françoise Grostet. Děkuji, pane předsedo. Eh, mnohé záležitosti již byly řečeny k této bílé knize a ke zprávě, která byla předložena panem Brodym. Eh, bílá kniha je velmi užitečná a snaží se o stanovení opatření na adaptaci změnám klimatu. Eh, mnohé záležitosti byly již předloženy panem Brodym. Je to velmi zajímavé, jenom mám určitou eh, pochybnost, určité znepokojení, když vidím eh, obtíže se směrnicí o půdách a se zablokováním eh, této směrnice na úrovni rady, tak chci říci, že zcela jistě na základě této bílé knihy se bude hovořit o mnoha věcech, jako urbanizaci, o povolení provádět stav stavby eh, v nejrůznějších oblastech. A pokaždé můžeme očekávat, že rada eh, bude mít eh, jiný postoj, tak jak jsme to viděli také ve směnici o půdě. A proto si kladu otázku, zda bychom neměli ty strukturální fondy do budoucnosti jinak naplánovat abychom začlenili adaptaci změnám klimatu. Rada by tak mohla být donucena vzít na vědomí eh, nezbytnost těchto opatření. Pokud ve strukturálních fondech eh, řekneme, že je nutné zohlednit tato opatření, pak bychom mohli ovlivnit eh, postoj rady tak aby skutečně zohlednil a akceptoval tato opatření, tak jak je navrhuje pan Prody. Tolik má poznámka. Můžeme očekávat, že situace bude zablokována, že se eh, promrhá spousta času eh, při přípravě směrnic, eh, které budou mít dopad na lokální situaci a také situaci lokálních politiků. Čili toto jsem chtěla zdůraznit. Nápadů eh, máme hodně, ale když se mají realizovat, eh, tak je to vždycky velmi obtížné. Merci. Um... Děkuji. Karin Kalbach. Velice děkuji. Já bych chtěla poděkovat kolegovi Prodymu. Mám pouze dvě otázky nebo podněty. Týká se to bodu 3 a 4. Pokládám za důležité, abychom se věnovali i oblasti politiky vzdělávání. Jsem přesvědčena o tom, že veškerá opatření, zejména v oblasti výzkumu a vývoje, eh, v takovém eh, malém eh, biotopu nalezne své zájemce. Myslím si, že budeme úspěšní jenom, když získáme větší pochopení ze strany veřejnosti. Pokládám za důležité, abychom při vypracovávání všech těchto opatření eh, realizovali a přemýšleli o informačních kampaních, které se budou eh, přenášet eh, na veřejnost eh, s implementací a ještě lépe předtím prostě osvětová činnost, informační aktivity, aby skupiny obyvatelstva eh, tomu rozuměli. Kolega Prody s tím počítá v oblasti infrastruktury a já bych to chtěla mít ještě konkrétnější. Je to oblast dopravy a mobility aniž bychom věnovali konkrétní pozornost této oblasti, se domnívám, nebude dlouhodobý úspěch v oblasti klimatu možný. Děkuji. A předám slovo komisi, pokud se chce k tomu vyjádřit. Thank you, uh, thank you, Mr. Chairman. <coughs> Děkuji, paní, pane předsedo, děkuji také panu profesoru Prodymu, který odvedl eh, hodně práce při přípravě na tuto diskusi a děkuji také za podněty všem členům výboru. Celá řada otázek zde byla eh, vznesena, zmíněna a já se pokusím zareagovat na ty nejdůležitější z nich. Otázky um, směřovaly k tomu, jakou úlohu by měla hrát Evropská unie v těch adaptačních opatřeních, ale Bílá kniha v zásadě říká, že ta, eh, ta opatření jsou předurčena místem, kde se k tomu dochází, kde jsou ta opatření potřeba a že tudíž jsou ta opatření řešena hlavně na regionální a místní úrovni. Nicméně evropský rozměr je tu tež při řešení těchto adaptačních opatření, protože ty dopady, které se týkají vody, které se týkají biodiverzity, tyto dopady jsou přeshraniční a zároveň zde vstupuje do hry i zásada solida, solidarity mezi regiony a sdílení nebo společné sdílení eh, těch dopadů. Pak jsou tady sektory, které jsou velmi integrované na evropské úrovni jako zemědělství a Eh, kdy různé, z, z, kde, kdy ta opatření by byla více um, byla by ža- více žádoucí na e, úrovni EU, ne aby č- všechny členské země měly vlastní systém. A pak je tady otázka e, e, nákladovosti, rentability, e, e, nákladů, které věnujeme na výzkum e, a na vytváření vědomostí a je lepší tyto náklady činit na té e, evropské úrovni, než provádět stejné výzkumy 27krát na všech e, úrovni všech členských zemí. Eh, Bílá kniha zmiňuje eh, zejména dopady eh, na vodní režimy, na biodiverzitu, změny v, v, ve způsobu využívání půdy. A je zde pro, součástí je také myšlenka snižovat zranitelnost ve smyslu těch klimatických změn, čili posilování odolnosti ekosystémů, vodních systémů. A toto posílení eh, odolnosti může ve svém důsledku potom eh, mít lepší, lepší ochranu mm, která bude i ekonomicky výhodnější než nějaká technická inženýrská řešení, která jsou nákladná. E, bílá kniha zmiňuje, že tady je nedostatek znalostí a informací, že tady je celá řada věcí, které nevíme a neznáme a Bílá e, e, kniha vychází z toho, že můžeme činit něco v oblastech, kdy si ví, kde víme, že je potřeba něco činit a co činit, ale pak jsou tady různé oblasti, kde nevíme zcela jistě. Máme tady například směrnici o eh, povodních a tam jsou požadavky na členské země, aby připravili opatření. To není potřeba pozastavovat, jsou tady finance na to dostupné jak v regionálním rozvoji, rozvoji v oblasti regionálního rozvoje, tak zemědělství, takže tyto věci mohou běžet slyšet dál. Eh, není potřeba některá ta eh, věci pozastavovat, jako zlepšování vodní účinnosti a eh, zavlažování čili toto je možné činit v rámci fondu financování pro regionální rozvoj. Pak je tady celá řada věcí, kde, které jsou komplikovanější, vyžadují aktivity um, kombinované a je potřeba doplnit informace v těchto oblastech. A proto uh, navrhujeme tuto více jaksi celostní, nebo navrhneme celostní um, strategii do roku 2012. Několik uh, řečníků zmiňovalo vědecký výzkum, inovaci eh, jednak popis klimatických změn, ale druhá věc je výzkum v oblasti možné adaptace na ty klim, eh, eh, klimatické změny. A tady může politika na úrovni EU přinést přidanou eh, hodnotu a již se věci činí i v rámci rámcového výzkumného programu. Vytváříme mechanismus clearingového domu, to je zmíněno v, té zprávě pana Prodyho, kde je určité varování v tom smyslu, že bychom neměli duplikovat již existující systémy. Pohled komise je takový, že potřebujeme mít centrální clearinghouseové středisko, které by zhromaždilo všechny informace a zase je předávalo těm, kteří je potřebují. A to platí pro členské země, které mají již vlastní informační systém, ale pak jsou takové, které nemají informační systém a tam by ty informace z toho ústředí měly zejména směřovat. Byla zde zmíněna otázka rozvojových zemí. Eh, ty rozvojové země nejsou eh, nijak příliš řešeny v té bílé knize, pro tam, tady máme sdělení v sdělení k přípravě na kodaňský summit. Eh, víme, že tady bylo 2,4 miliardy eh, eh, eur na pomoc rozvojovým zemím, včetně právě těch adaptačních opatření, ale v té knize se to tolik neřeší. Byla zde Eh, navrhnuto to, aby vždy klimatická adaptace byla řešena ve studiích klim- dopadů na životní prostředí. My eh, se domníváme, že to už je až pozdě. Dám eh, příklad. Například chceme postavit přehradu při je potřeba udělat studii dopadů na životní prostředí a když rozhodujeme, kde ta přehrada bude, to místo je již vybráno. A při řešení dopadů klimatických bychom měli zohlednit, zda tam je dostatek eh, vody eh, a tak, aby se nedošlo k výstavbě, tedy pardon, přehrady v místě, kde eh, místa, místě, kde nebude dostatek vody za 50 let. To znamená, že vlastně bychom ty klimatické dopady měli studovat a již mnohem dříve, když se dělá studie proveditelnosti. Ale co je potřeba řešit, je to, zda věci, které se plánují, eh, jsou jaksi odolné vůči těm klimatickým změnám. A to v té Bílé knize je velmi dobře řešeno. Byla zde zmíněna otázka eh, nemocí zvířat, nemocnosti zvířat. Jeden z dokumentů, který doprovází Bílou knihu, jeden z nich se týká zdraví Eh, rostli, rostliny zvířat a tam asi spadá i tato problematika, je tam řešena v tomto doprovodném eh, dokumentu. Pak zde bylo navržena eh, směrnice k adaptaci. Komise se domnívá, že to je zatím příliš předčasné hovořit o možné směrnici, či se k tomu rozhodnout. Celá řada poznámek směřovala k financování tato kniha eh, byla připravována v době, kdy ty finance byly velmi, eh, velmi nejasné při vypracování tý, té knihy, takže zde ten eh, návrh, který tu je, je využití výnosů z obchodování s povolenkami emisními, pak jsem hm, již zmiňoval některé existující na finanční nástroje, mezi které a rozhodně toto financování je potřeba, eh, potřeba zhodnocovat, až se bude připravovat finanční výhled, ale když tuto knihu přijímalo kolegium, tak rozhodně ještě ty finance nebyly v takovém stavu, nebo byl, nebylo jasné, jak to bude vypadat, takže jsme nemohli příliš mnoho zde uvést, jaký bude ten režim financování ale mohu říci, že tady je určitá, eh, se otvírá příležitost, abyste se právě eh, v tomto smyslu vyjádřili tak, aby to při přípravě rozpočtu bylo zohledněno. Byl zde také návrh na to na zapracování do plánu na ekonomické oživení a je tady řečeno v té Bílé knize, když se dobře podíváte, že by členské státy při implementaci plánu oživení měly zapracovat i e, adaptační opatření a e, tedy ta, ten e, plán EU 2020, to je něco, co se 2020, to je něco, co se objevilo teprve nedávno. Zapracování adaptačních změn do, adaptačních opatření do všech politik, tedy mainstreaming, tedy zavedení do všeho. Eh, předseda komise Barroso eh, řekl, že bude eh, revidovat veškerou politiku s ohledem na to, jak se přizpůsobuje klimatickým změnám. Takže zde máme tento východisko pro adaptaci těchto, nebo zapracování těchto věcí do veškerých politik EU. Děkuji. Děkuji za stanovisko komise a dám tedy ještě slovo Viktoriu Prodimu, pokud je to možné, prosím relativně krátce, protože na další bod už nemáme tolik času, takže slovo má zpravodaj, prosím. Děkuji, pane předsedo. Teď mohu zcela jasně říci, že nemohu zareagovat na všechny návrhy, které tu zazněly. Rozhodně bych chtěl ale kolegům za jejich příspěvky poděkovat. A při eh, zpracovávání textu samozřejmě podrobně a konkrétně ty jejich návrhy zohledním. Především bych chtěl vyjádřit, jak se do posud, například při územním plánování zvažovalo, z toho východiska, jak je možné vodu co nejrychleji odvést, ale změny klimatu, zvýšená intenzita dešťových srážek a delší období sucha změní toto uvažování. Snaha udržet vodu co nejdéle tam, kde spadly ty dešťové srážky, by nedocházelo k půdní erozi a abychom a zajistili, že se znovu naplní ty hydrogeologické kolektory. Voda stajícího sněhu pomáhala, aby se eh, ty hydrogeologické kolektory pozvolna obnovovali Takovýto přeskum je nesmírně nákladný a podaří se nám, jestliže budeme vycházet z územního plánování a budeme vsázet více na obnovitelné zdroje energií, zejména na využití biomasy, a přitom se budeme snažit zlepšit péči o vodní toky. Jde mi o to, abychom posílili retenční zádrže, eh, retenční nádrže. Retenční možnosti, které zabrání k rychlému a katastrofálnímu vyprázdnění vodních toků. Měli bychom se zaměřit na e, takovou to péči o krajinu a územní plánování, abychom čelili změnám klimatu s veškerými potřebnými prostředky. Zaznělo tu také několik přesných otázek, které se také týkají zapojení pojišťoven. Jistě riziko se v této oblasti velice rychle rozvíjí a pojišťovny nejsou schopny sami řešit tato rizika. abychom zajistili tedy soukromý přínos k zabraňování takovýmto živelným katastrofám, je třeba nalézt nějakou formu spolupráce, i když by šlo pouze o definování rizik. K tomu se budeme muset ještě vrátit a je jasné, že část zdrojů bude pocházet také Eh, z obchodu s emisními povolenkami. A musíme dbát na to, aby se z tohoto obchodu nestal předmět spekulací. Byl to nadměrný tlak financí, které nakonec téměř způsobily kolabování celých národní hospodářství. Je třeba, aby se obchodu s povolenkami zúčastnili ti, kteří mají zájem o věc, eh, aby to nebylo motivováno spekulativními snahami. Nedávno jsme četli upozornění na spekulativní konání bank. To by stačilo, nechtěl bych předbíhat dalším bodům. Vzal jsem opravdu na vědomí všechny vaše podněty a návrhy a pokusím se je zapracovat do návrhu textu, který potom bude v tomto výboru opět projednávat. Děkuji. Děkuji. Eh, vy Vittorio Prodimu. Je to velice důležitá zpráva Přizpůsobení způsobení se klimatickým změnám. Je to opravdu zajímavé téma, jak jsme všichni skonstatovali, musíme se ním zabývat. Připravovat lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 2.2. ve 14 hodin a potom hlasovat o tom budeme na březnovém zasedání bod 17 pořadu jednání, což je zpráva eh, delegace Evropského parlamentu o průběhu konference OSN o změně klimatu v Kodani. Již jsme hovořili o obsahu a o výstupech, tedy výsledcích z této konference a také jste obdrželi zprávu, kterou vypracoval sekretariát Jakožto vedoucí delegace mohu říci, že Evropský parlament eh, projevil opravdu velkou angažovanost na této eh, konferenci. Oficiální delegace byla 15 člená, ale celkem se zúčastnilo 75 eh, poslanců během těch dvou týdnů v Kodani aby eh, zúčastnili jsme se několika stovek, asi 400 nejrůznějších debat, diskuzí a jsem velice rád, že Evropský parlament projevil zájem a že tam eh, bylo tolik účastníků eh, z nejrůznějších výborů. O to větší naše zklamání, že ty výsledky byly tak malé. Podmínky účasti byly velice složité, o tom jsme slyšeli, ale díky skvělé přípravě sekretariátu jsme měli eh, téměř privilegovaný rovné eh, postavení v přístupu do centru a také jsme měli dobré pracovní podmínky v EU pavilonu, tedy Evropský parlament měl poprvé k dispozici místnost, to nám opravdu pomohlo. Chtěl bych poděkovat také EP eh, informační kanceláři v Kodani i Evropské agentuře pro životní prostředí. Obě instituce nám daly k dispozici své prostory náš eh, eh, přání bylo zamítnuto, abychom se zúčastnili setkání mezi komisí a radou. To bylo zklamání, protože jak komise, tak i rada eh, zamítla účast parlamentu. To je jedna věc při našich požadavcích, které formulujeme na interinstitucionální dohodu. Eh, než eh, schválíme eh, Barosovu komisi. Tento bod musí být do budoucna vyřešen v nadcházejících dvou týdnech, protože Lisabonská smlouva posiluje postavení Evropského parlamentu a musí se s námi zacházet na stejné úrovni. Nejsme druhořadou institucí. V Kodani jsme měli opravdu intenzivní program, každý den to byla celá řada nejrůznějších setkání. Pro mě bylo velice zajímavé bilaterální setkání s parlamenty, s důležitými osobnostmi z Číny, Indie, Asie, Africké unie, ostrovních států, abych uvedl alespoň zástupně některé a i pracovní skupina byla dobrou platformou, protože se tam projednávali nejrůznější oblasti a zájmy. Tisková práce byla spíše stížená. Eh, myslím, že jsme se tam eh, eh, rozptýlili a zapadli v tom velkém koncertu. Karl Heinz Lorenz uspořádal tiskovou konferenci v hotelu ve městě. To byla jistě špatná myšlenka, protože tam skoro nebyli novináři. Nechtělo se jim zbalat centra jezdit do města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 tedy svou mediální práci můžeme ještě zlepšit. Budu stručný. Zprávu máte a mám tu hodně diskuzních příspěvků. Navrhuji dvě, dvě a půl minuty, protože jinak e, se nedostanete na řadu. Chtěl bych poděkovat Karla Heinzovi jako spolupředsedajícímu. E, máme tu ale 20 příspěvků e, velice stručně. Já bych rád něco zopakoval, to, co zpravidla nedělám moc rád. Chtěl bych poděkovat poděkovat všem nejdůležitějším eh, při této cestě, tedy spolupracovníkům výboru, kteří eh, vlastně realizovali nemožné, a to 70 eh, poslanců uřídit. Myslím, že to odpovídá velikosti belgického parlamentu a všech 70 jsou individuální princové a princezny, tedy dámy a pánové ze sekretariátu, udělali jste skvělou práci, děkuji, ale pane předsedo, vy jste udělal také něco dobře že spravedlivě jste to eh, zorganizoval, spravedlivě jste k nám přistupoval. Děkuji vám, zažil jsem i jiné konference, tedy i vám náleží srdečný dík. Uh, uh, Postupovali jsme tak, jak to bylo možné, víc nás nemohlo být, lepší to nemohlo být, bylo to dáno obecnými poměry. Když se podíváte na ten na, e, e, e, nárůst, balí asi 15 členů a teď 73, víme, že tato konference bojovala s obrovským organizačním problémem a musíme si natrvalo zvážit, zda je možné zvládat tolik lidí. Zda to není jasný signál na OSN, že to má své hranice a e, že potom již není dána transparentnost. Rád bych se také vyjádřil k obsahu. Minulý týden jsem bohužel nemohl být ve Štrasburku. Výsledek byl slabý, jistě, ale v každém případě jsme se dohodli na těch dvou stupních a domnívám se, že to je takový malý úspěch Eh, jinak ale tedy byla tato konference bez života. Také jsem si povšiml, jak eh, obtížně probíhalo jednání mezi delegacemi. Sotva se dali dohromady tři země, potom další země se urazily a žádlivě pozorovali eh, z koutku, zda se tyto tři země na něčem nedohodly. Bylo to opravdu velice těžké a tím nemyslím náš parlament, myslím zástupce jednotlivých států životu. Proto konference byla, jak říkám, bez života. A z této porážky eh, můžeme ale pouvažovat opravdu o nových přístupech, eh, inspiracích. Eh, zda opravdu nepotřebujeme globální přístupy. Poučili jsme se že e, e, ty podmínky, pravidla, které máme v Evropě, nejsou dobré pro celou světu, proto zcela ta věta společná odpovědnost, ale diferencovaný e, postup by měl být v popředí a chtěl bych Eh, využít nadcházejících eh, měsíců do bonu, abychom eh, přemýšleli o tom, zda ty staré věci jsou dobré a zda bychom neměli přistoupit k novým věcem, které spíše pově, po, půjdou k cíli. Takže děkuji, naše spolupráce byla i na místě velmi dobrá. Nyní Linda. Dvě minuty, děkuji. Chtěla bych opět poděkovat zejména sekretariátu za skvěle odvedenou práci a že nám eh, pomohl eh, získat přístup včas do budov. Měli jsme problémy s přístupem na jednání a domnívám se, že eh, hlavní obavy je, jak postupovat nyní. První z úkolů by bylo pozvat komisi sem, aby nám vysvětlila, co bude bude po Kodani. Já jsem pochopila, že 31. Eh, ledna to je vlastně ta lhůta, která již není lhůtou. Eh, bylo to pouze eh, vzáno na vědomí eh, jednacími stranami a ještě nevíme, jaký bude kodex a prostě požadujeme po státech, aby eh, oznámili interní rozhodnutí týkající se toho cíle, pokud chtějí to není nic závazného na těchto cílech. Chtěli bychom, abychom znali, jaká je přesná pozice EU rada říká, tedy těch 20-30%, summit by měl dát nějaká čísla, není tedy jasné, je tu velký zmatek, jaké jsou tedy právní dokumenty a jak se posunume ještě před Mexikem. Já se obávám, že eh, už jsme ztratili momentum a než se vrátíme zpátky na cestu eh, do pokroku nedosáhneme před koncem roku. Děkuji. Děkuji, Corinne. Pane předsedo, já bych se chtěla poděkovat tak poděkování na adresu sekretariátu i na vaši osobní adresu. Vy jste skutečně udělal maximum, co bylo možné. Je však jasné, že jako poslanec jsem musela být zklamána ohledně místa, které nám bylo vyhrazeno. My jsme neměli skutečně Eh, místo hned vedle komise a rady. Eh, každé ráno jsme dostali tedy eh, určitou zprávu, ale byla to zpráva, byl to protokol a nebylo to vyzvání k jednání. A symbolické také bylo to, že jsme neměli ani báča, abychom mohli skutečně se zúčastnit plenárních zasedání. To byla maličkost, ale přeci jenom to bylo symbolické, když na nám nebylo možné tedy dát eh, tuto možnost, abychom se mohli eh, eh, tedy zúčastnit plenárního zasedání a já si myslím, že to je skutečně skandální. Nechtěla bych jaksi kritizovat vás osobně nebo naši organizaci, ale spíš kritizuji ten způsob, jak jste k nám chovali v rámci organizaci této konference. Byla bilaterální jednání eh, byla velmi zajímavá. Eh, viděli jsme mnohé zážitosti, ale co se týče účastní eh, na jednání, nemůžeme, pane předsebo, říci, že jsme se skutečně jednání zúčastnili v realitě. Ano, chtěli bychom poděkovat všem, eh, nejenom tedy sekretariátu, ale také Task Force a všem. Eh, samozřejmě role parlamentů eh, je otázkou, o které je nutné přemýšlet. Bylo tam mnoho poslanců z různých parlamentů a byli jsme podobně jako nevládní organizace jaksi v okolí těchto jednání, takže by bylo vhodné nalézt lepší postavení pro členy členy parlamentu Satuhasi. Já souhlasím eh, se všemi těmi, kteří chválí sekretariát za tu práci, kterou odvedli, takže se chci k tomu také připojit. To za prvé. Za druhé, akreditace. Otázka akreditace. Domnívám se, že problémy, eh, které spočívají v tom, že volení poslanci eh, jsou v situaci, kdy si nejsou jistí, jestli dostanou akreditaci nebo vstupenku a my bychom měli jako parlament jasně s komisí dohodnout, že každý volený poslanec eh, dostane přes komisi akreditaci. Je jiná věc, když je tam příliš mnoho poslanců, že se třeba všichni nedostanou na všech všechna ta eh, jednání, která jsou organizovaná eh, oficiálními delegacemi, ale akreditace, to znamená základní právo přístupu, by mělo být dáno všem poslancům. Jeden <clears throat> ze závěrů, které by měla učinit Evropská unie, je, že potřebujeme mnohem aktivnější klimatickou politiku. Nestačí, když máme vynikající specialisty, kteří znají eh, veškeré detaily těchto komplikovaných vyjednání, vy, vyjednávání. Potřebujeme mnohem silnější diplomaci v oblasti klimaty, klimatu, zejména ve směru k těm takzvaným základním eh, zemím, které se nakonec ukázalo, že byly mnohem aktivnější na tomto summitu než v minulosti oblasti a hráli klíčovou úlohu v tom, že vlastně tu dohodu z Kodaně rozmělnili. Eh, byly pokládány eh, eh, otázky v tom smyslu, zda Čína, která patří do této skupiny těch základních zemí, zda Čína hrála nějakou úlohu v, v zákulisí společně se Súdánem, aby nedošlo k přijetí to, té dohody jako oficiálního dokumentu. A za třetí, myslím si, že Evropská unie by měla hledat cesty, jak zabránit blokování vyjednávacího procesu, aby doš, aby, abychom měli jasná procesní pravidla, hlasovací pravidla, aby ten postup byl skutečně zvládnutelný, aby se jednalo. Barbara Debrin. Děkuji. Já souhlasím s tou Eh, s tím problémem, že byla ta smlouva pouze vzata na vědomí, že je potřeba v roce 2010 pracovat na mezinárodních jednáních a je klíčové, abychom byli proaktivní, zejména v tom, co je cílem EU. Nemělo by to být jenom 20% eh, na plenárce, někteří vyzývali, eh, volali po 30, já vyzývám po ke 40%, ale musíme najít způsoby i jako výbor, abychom byli proaktivní a abychom budovali lepší vztahy s dalšími partnery v tom negociačním procesu, aby to bylo ku prospěchu věci. Já bych také eh, se připojila s těmi díky eh, k sekretariátu. Chtěla bych poděkovat panu předsedovi i pracovní skupině a také komunikační skupině. Myslím si, že si všichni vedli velmi dobře. Co se týče přístupu, měli bychom napsat podle mě dopis konkrétně těm kteří organizovali ze strany Dánska a ze strany OSN. Co se týče registračního procesu, měli bychom si formálně stěžovat Měli bychom se také zaměřit na naše interní postupy, eh, které se týkají toho, kdo se dostane či nedostane do delegace, aby bylo předem mnohem jasnější pro ty, kteří se chtějí účastnit, jaký je vlastně její statut, a zejména pro ty, kteří se připojili později k těm eh, delegacím. A podpořila bych také návrh směřující k budoucím procesům. To znamená, že bychom měli zajistit, eh, aby, eh, aby Evropský parlament měl přístup na ta koordinační jednání. Děkuji, Anna Rozbach. Tak, je. Pane předsedo. Já musím také nejdříve velmi poděkovat sekretariátu za přípravu a za vedení. A jsem Dánka, takže musíme také říci něco o těch eh, trapných záležitostech. Skutečně jsem byla dotčena eh, tím, že eh, kolegové museli být několik hodin venku a před vstupem do toho centra. Je mi to skutečně velmi líto, ale my jsme to nepřijali nepřipravovali, my jsme to neorganizovali a hovořila jsem eh, o tom eh, také eh, s Anne Vilgot. My jsme měli při posledním zasedání čtyři vstupenky a přitom ten sál byl z poloviny prázdný. Ona nevěděla, že my nemáme ty vstupní badže. Myslím si tedy, že tam bylo spousta věcí, které nefungovaly a musíme ty praktické záležitosti eh, zlepšit, aby to v Mexiku potom fungovalo lépe. Eh, měli bychom skutečně napsat eh, se a já ten dopis ráda také podepíšu, ale po té, co to bylo řečeno, musím říci, že jsem tam nejela s nějakými velkými očekáváními. Dobře, jako v, zhruba bylo hezké, že tam bylo tolik šéfů vlád a hovořili o jednom tématu, ale měli tak různé pořady jednání, eh, měli eh, veliké rozdíly také z hlediska finančního, kulturního a podobně, ale přesto jsem doufala, že se budeme moci dohodnout na určité architektuře eh, nebo na určitém tedy takovém výchozím dokumentu, ze kterého je možné výjít. Takže doufám, že tato základní architektura bude moci být připravena eh, pro Mexiko na podzim a na jaře. Každopádně v metro ale fungovalo a eh, je tam ta skvělá struktura, to eh, opravdu Nik Um, um, Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěl poděkovat eh, sekretariátu a domnívám se, že cop fifteen eh, že jsme hovořili o tom, o čem hovoří ostatní, byla to ztráta času i peněz daňových poplatníků, ale abych byl alespoň pozitivní. Jedna věc tam byla dobrá a to byla německá společnost s technologií, která se zabývá eh, vázání voz, eh, uhlíku do ocely. Eh, je to dvojnásobně silná ocel a čtyřikrát déle vydrží než cement. A je to velice malý podnik, který má sedm zaměstnanců. A zdá se, že je to velice pokroková technologie, která může pomoci Evropě Eh, snížit tu eh, závislost na čínské oceli a eh, je možné tím nahradit dřevo v stavebnictví a podobně. Chtěl bych se tím vrátit na komisi a domnívám se, že to je opravdu něco velice pozitivního, co si můžeme odvést s sebou z eh, eh, Kodaně, zatímco eh, všechny ty fantazie budou pohřbeny historií a byla by to cesta, jak pomoci lidem v třetím světě. Děkuji, takže to nebylo tedy úplně zbytečné cestovat do Kodaně, byla tam objevena nová technologie. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl na Bali i v Poznani a účastnil jsem se eh, jako zástupce eh, naší eh, vlády v té delegaci, ale ty informace, které jsem získal z parlamentní delegace, byly mnohem lepší, tudíž je skutečně potřeba poděkovat organizátorům parlamentní delegace. Co se týče výsledků konference jako takové je třeba podívat se znovu na tu strategii. Mě zarazilo, jak slabá, jak byla slabá naše pozice při vyjednávání s čínskou a indickou delegací. Zarazilo mne, že v okamžiku, kdy eh, eh, Číněné zvedli skleničku a vyslovili, že mají, máme 30 milionů lidí, kteří nepijí takovouto barvu, ale takovouto barvu vody. A to byl moment, který mne eh, přesvědčil o tom, že nemáme dostatečné argumenty proti Číňanům, když eh, hovoří o své situaci, svém stanovisku. A to s eh, takovým mírnějším způsobem zešlo i od Indů, od indické delegace. E, je potřeba najít novou strategii a nové argumenta, novou argumentaci. Jsou takové nové argumentace, například e, e, paliva, pevná paliva. My jsme zatím nehovořili příliš o to, té jejich náhradě a to je přístup, který je velmi kvali- možný, který by pomohl každému. Musíme také změnit časový harmonogram časové nastavení. Uh, my bychom, my hovoříme o tom, co činit nyní, ale měli bychom mít daleko dlouhodobější výhled do roku 2050, kdy Číňané a Indie budou mít stejný, stejný, eh, stej, jak si dosáhnou stejné postavení jako my. Děkuji, děkuji euh, président. Ano, předsedo. Dovolte jen krátce, abych také poděkoval sekretariátu za vynikající organizaci a děkuji také komisi. Byli jsme přijati dobře. Euh, Když to srovnáme, eh, s americkou delegací, tak jsme si uvědomili, že přece jenom nejsme tak svalnatí jako kalifornský eh, guvernér. Eh, takže musíme s tím něco udělat. Ale máme tři záležitosti. Eh, za prvé, lituji určité záležitosti a je mi také líto, že Evropský parlament a Evropská unie eh, nebyla dostatečně zapojena do eh, této diskuze. A především v posledních hodinách nebyla eh, přítomna také vzhledem k tomu rozdělení v rámci Evropské unie. To byla škoda. A my jako Evropský parlament eh, jsme měli přitom eh, řídit eh, tu rezoluci. Tady jsem byl zklamán. Evropská unie nedokázala být více aktivním hráčem v Kodani. A lituji toho, že sami jsme byli příliš mnoho diváky a pozorovateli eh, jednotlivých eh, zasedání delegací. Eh, během těchto dní eh, jsme tedy viděli, jak eh, je to obtížné. Mám však určitou naději. Tak, jak řekl pan předseda nedávno, je skutečně nezbytné nalézt nový způsob řízení a předložit nové návrhy. Děkuji. Thank you, Mr. Uh, I'll be... Děkuji, pane předsedo, já budu stručný. Uh, Ehm, je potřeba skutečně potře- po- poděkovat sekretariátu za organizaci. Já jsem měl, byl v kontaktu s kolegy ze strany zelených a uh, za eh, nizozemskou delegaci a ve srovnání s nimi jsme měli program docela uh, závidění hodný, takže nebudu hovořit o výsledcích konference, ale chtěl bych doplnit něco k tomu, co bylo řečeno, že bychom jako i my jako parlament se měli také zamýšlet někdy na, eh, na, nad sebou. To znamená, my se často my se snažíme, abychom jaksi prosadili svoje stanovisko a eh, to to usnesení, které jsme přijali v listopadu, bylo v podstatě necháno v samosobě eh, v, v prosince. My si se snažíme něco prosadit, ale měli bychom se zamyslet sami nad sebou v tom smyslu, jak posílit postavení parlamentu, i když tady byly briefingy Evropské komise, ty eh, briefingy nebyly vůbec v souladu s tím, co my jsme si jako Evropský parlament eh, dohodli. A my bychom měli být kritičtější i vůči komisi, když naše stanovisko není eh, reflektováno, protože pak si řekněme, proč děláme ta usnesení, pracujeme na tom, ale je to kvůli ničemu, protože je to pro nic, protože to naše stanovisko v těch debatách vůbec nebylo prosazováno. Měli bychom se zamyslet nad tím, jakým způsobem postupovat, když budeme žádat po komisi, a protože to chceme od nich, jak zlepšit naše postavení v rámci těchto jednání. EU, e but... Děkuji, my hrajeme roli v EU, ale rozhodně ji nehrajeme celosvětově v rámci OSN, to bylo vidět. Vittorio, prosím děkuji. Eh, velmi stručně i já chci srdečně poděkovat zástupcům sekretariátu, zaměstnancům, protože ta podpora, která se nám dostala, byla velmi kvalitní, eh, ale na druhé straně jsme byli nespokojeni s výsledky, to je ale jiná záležitost. Chci říci, že to, co mně chybělo, byla nějaká reakce na Bali, společná reakce, i když je to třeba odchýlení se od toho, rozdílná reakce, ale byli jsme eh, na to připravení a já jsem se pokoušel několikrát toto, eh, v te, tuto mm, věc za, do diskuse zapojit a ne, nepodařilo se mi to a doufám, že ten, to určité selhání či nedostatek výsledků nás přiměje změnit vlastní přístup. Náš návrh, tak jak byl předložen, byl velmi omezený, popravdě řečeno, ale to vlastně vyloučilo Evropskou unii z té konečné diskuse, protože bylo, vědě, bylo známo, jaké je e, stanovisko Evropské unie a ti ostatní e, dosáhli vlastního kompromisu a neměli pocit, že by měli Evropskou unii zapojit do diskuse. Bylo to takové paradoxní. Měli bychom měli přijít s návrhem, který bude naprosto odlišný, tak abychom tím našli způsob, jak dosáhnout určitých politických eh, eh, rozměrů. Děkuji, o tom budeme jistě ještě diskutovat. Ano, já souhlasím a děkuji kolegovi Prodymu za jeho slova. Ukázalo se jasně, že když toho chceme příliš a když chceme předložit usnesení, které je příliš náročné, tak se člověk vyloučí z té diskuze. To znamená, že nyní budeme muset již připravovat COP16, tak aby ty návrhy odpovídaly také očekáváním ostatních států. USA, Indie, Čína, africké státy jsou partneři, se kterými budeme muset debatovat a ti nepřijmou to, co navrhuje Evropský parlament. Já souhlasím s kolegou, že COP15 nebyl úspěšný, ale souhlasím také s vámi, pane předsedo, eh, ohledně eh, o něch písemných protestů, eh, co se týče zacházení se zástupci Evropského parlamentu. Právě dle Lisabonské smlouvy již vlastně nejsme v té druhé řadě ani vůči radě či komisi a nemůžeme Eh, nechávat eh, naše poslance před dveřmi nebo na ulici. To je skutečně eh, hanobení našich zástupců a také parlamentu jako takového. Takže děkuji za váš protest a doufám, že to bude písemný dokument, který bude kolovat a já jsem ochoten to také spolu podepsat. Přál bych si, abychom eh, spolupracovali a postupovali kooperativně v přípravě COP16 a eh, budeme muset eh, tedy připravit dokumenty, které budou základem. Ještě dvě přihlášky. Michal Tamopoulos nejdříve. Děkuji, pane předsedo. Ještě k tomu, co zde zaznělo jako kritická slova, bych se rád zmínil ještě o jednom prvku COP15, která se konala v Kodani, byla fiaskem a to proto, že nikdy dříve se nesešlo tolik lidí, přičemž dosáhli tak málo úspěchů. Evropská unie opravdu ztratila svou vedoucí roli, kterou měla v minulosti. A všichni lidé, kteří se v Kodani sešli, v podstatě eh, přispěli k zatížení klimatu. 15 oficiálních členů za parlament Jistě eh, ostatní měli za úkol nás zastupovat při jednání a na konferencích, ale byli tam také jiní účastníci, kteří eh, byli v Kodani, ale jakou roli tam hráli? Evropský parlament byl tak nějak zcela oddělen od ostatních zástupců a delegátů. Na to bychom také neměli zapomínat. Nechtěl bych eh, znovu hovořit o organizačních problémech, o kterých tu již byla řeč, ale chtěl bych se zmínit o dalších. Došlo k politickým chybám a kritika tu již zazněla. Já jsem nepočítal bezpodmínečně s nějakým velkým výsledkem. Rok 2002 Johannesburg Eh, byl takový, kdy jsem se zúčastnil eh, a nemohl jsem eh, sledovat veškeré akce, ale fórum věnované klimatům bylo velice zdařilé, ale potom se konaly demonstrace, jež se účastnili lidé z celého světa. Kodani, aby tedy šířili další poselství o ochraně klimatu. E, dal, další bude Mexiko a také Bolívie a Bon. Domnívám se, že se musíme opravdu o to postarat a prosím komisi o podporu, aby e, se Evropský parlament mohl opravdu podílet a také diskutovat. Janoš? Půr, uh... Děkuji, pane předsedo. V Maďarsku říkáme, když chceme nějak označit, jaká byla konference v Kodani, že tu bylo vyvinuto obrovské úsilí s malým výsledkem. Důvodem tohoto fiaska byl nedostatečně jednotný postup ze strany EU. A tato otázka se s námi jistě dále potáhne, proto bych chtěl vyjádřit prosbu, abyste, pane předsedo a komise, zasadili o to, abychom si mohli opravdu vyměnit názory, proč tam nebylo jednotné stanovisko Evropské unie a co bychom měli učinit, abychom vytvořili takové jednotné stanovisko. Já mám určitou vizi, mám určité nápady. Jistě ne teď, ale prosím, pane předsedo, o příležitost, abychom o tom mohli hlouběji diskutovat na půdě našeho výboru. Děkuji za všechny příspěvky. Eh, zašleme předsedovi své stížnosti, eh, námitky, eh, aby pořadat aby to mohli dát dále pořadateli, tedy OSN a dánskému vedení a jistě se novým komisařem budeme více diskutovat na téma, jak se můžeme lépe připravit na Mexiko. Děkuji tlumočníkům za několik minut e, práce přes čas. Končím jednání a odpoledne pokračujeme e, španělským ministrem pro zdravotnictví.